Andrej. Paní eh, prezidentko Maršalských ostrovů, pane předsedo Evropské komise, paní ministrně Dali, vážené kolegyně, vážení kolegové. Pařížská dohoda byla historickým úspěchem mezinárodního společenství. První globální závazek eh, věnující se čelení klimatickým